Bien, je vous propose de commencer, ça fera venir les, les autres, comme on dit. Voilà. Dobrý den, eh, začneme pomalu s naší schůzí, ostatní se potom jistě postupně dostaví a přidají k nám. Chtěl bych omluvit Briana Simpsona. Momentálně eh, je na cestě s komisařem Kalsem a dnes ani zítra zde nemůže být. Nyní se dostáváme k přijetí návrhu pořadu jednání. Pane Bradburne, máme malý problém. Nemáme tlumočení do angličtiny. Snažíme se to nějak vyřešit, ale momentálně tlumočení do angličtiny k dispozici není. that, though no, I uh, uh, Tedy neobávejte se, situace se řeší. Chtěl bych omluvit pana Simpsona. Jak říkám, eh, právě cestuje s panem Kalasem. Ani dnes, ani zítra mezi námi nebude moci být. As draft agenda item is no problem for you. Návrh pořadu jednání, máte k tomu nějaké poznámky? Pokud ne, tak eh, můžeme tedy eh, postupovat dál a eh, docházíme ke schválení zápisů ze schůzích konaných ve dnech 20. a 24. dubna a 7. až 8. května. A dále jsme u bodu 3, podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. Slovo má pan Kohlíček. Pane předsedo, pane Simsne, respektive chci říci, že měli bychom hovořit anglicky, když není přítomen. Ale já bych rád hovořil česky, bylo to také tak naplánováno. pokud si přejete hovořit česky, tak náš anglický kolega vám nebude moci naslouchat. Je to poprvé, kdy nemáme k dispozici tlumočení do angličtiny. Já doufám, že ten problém záhy vyřešíme. Tedy pokud byste mohl hovořit anglicky, Pokud vím, tak ten nehovoří a česky. Možná pan Taylor by se mohl vyjadřovat slovensky nebo dokonce polsky. Dobrá. Byl, tento návrh byl připraven a prodiskutován v minulém týdnu se všemi stínovými zpravodaji. Myslím si, že těch 54 pozměňovacích návrhů bylo z velké většiny odsouhlaseno. No a my jsme připravili kompromisní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění k úvodnímu ustanovení 5. Dále je to kompromisní Pozměňovací návrh 3 a 2. Minulý týden jsme se na všech těchto kompromisních pozměňovacích návrzích shodli a mimo tyto návrhy bych se stručně věnoval pozměňovacím návrhům. Začnu s tím svým. Přirozeně bych vám rád nabídl, pardon, ano, jejich přijetí. Pokud jde o ostatní pozměňovací návrhy, tak bych rád zdůraznil, že je to návrh, který by měl trochu přimět komisi k tomu, aby každoročně předkládala zprávu, která se věnuje právě těmto fondům. Struktura této zprávy je obsažena v pozměňovacím návrhu pana Kramera. Je to technická záležitost a s jeho návrhy můžeme souhlasit. Pokud jde o hlasovací seznam, tak ten byl již distribuován vám všem. Ještě jednou bych rád zdůraznil přínos paní Kristýny, která spolupracovala v plné míře a velice efektivně. Požádal bych vás, abyste zmínili záležitosti, které byste chtěli během diskuse probrat. Myslím si však, že většina byla probrána již minulý týden. O víkendu se však mohlo stát něco, co by vás přimělo k tomu, abyste se ozvali a, a každopádně zítra bychom měli přijmout závěrečné znění. Děkuji pěkně. Pan Tataras, PP. Milí kolegové, chtěl bych eh, zejména poděkovat eh, panu kolegovi navrhovateli za jeho stanovisko, za dobrou spolupráci. On se ve svém stanovisku soustředil hlavně na ta zásadní témata. Já mohu podpořit většinu pozměňovacích návrhů a kompromisů. Územní spolupráce je opravdu obrovskou šancí pro Evropskou unii a může přispět ke zmírnění stávajících nerovností a nerovnovách. Například dopravní prostředky v oblasti turismu, to je třeba rovněž zmínit, a dále Eh, zmírňování administrativní zátěže, fyzických a technických překážek. A proto jsem proto, abychom hlasovali pro ty pozměňovací návrhy, které jdou právě tímto směrem. Co se týče rozvoje dopravy, zde, si, zde bych chtěl říci, že mám na mysli zejména uh, Eh, lokální obce, ty tedy nepotřebují žádná přísná kritéria, ale spíš jakési pokyny, jak jednat. Jistě můžeme eh, zmínit eh, výstavbu železnic, ale každá jednotlivá obec sama nejlépe ví, jaký způsob dopravy, jaký typ dopravy je pro ní ten nejlepší a do jakého si přeje investovat. Potřebujeme také silnější koordinaci mezi jednotlivými fondy, tak abychom mohli posílit územní spolupráci. A proto jsem rozhodně pro Eh, lepší koordinaci mezi Fondem eh, pro regionální rozvoj, mezi FRR, dále mezi Fondem pro námořní záležitosti a rybářství a rovněž mezi Fondem rozvoj venkova. Děkuji. Děkuji pěkně. Nechybí nám tady jenom angličtina, ale také socialisté. Dám jim slovo později. Ano, já bych také chtěl panu Kohlíčkovi poděkovat za tuto vynikající práci. V podstatě jsme již vysvětlili, vyjasnili všechny aspekty Dosáhli jsme také dobrých kompromisů a myslím si, že v tom jsme si zajedno. Celkově je to velmi dobrá zpráva. Spolupráce je opravdu eh, velice důležitý a ctižádostivý cíl a je důležité pro soudržnost eh, také ve všech příhraničních regionech eh, Evropské unie. Situace v hraničních regionech není vždy jednoduchá. Zde je třeba ve všech možných místech eh, silná výstavba. Myslím si, že kooperace je eh, v tomto smyslu velice dobrá, měla by být a také tento fond by měl být eh, podpořen. Kolegové to již řekli, máme více jak 50 pozměňovacích návrhů. 16 od pana Krámera. A chtěl bych požádat pana Krámera, aby případně ještě vysvětlil některé ze svých pozměňovacích návrhů. Jsou velmi technické a proto nejsou vždy srozumitelné. Například 41, 43 nebo 45, 47 a 51. Eh, zde je třeba to blíže vysvětlit. Potom 16. to je pozměňovací návrh pana Vlasáka ten zde momentálně není. A zde mám eh, určité pochybnosti, co se tohoto pozměňovacího návrhu týče. Ten není zcela na místě. Kromě toho také v bodu odůvodnění, to již také je v pětce. Eh, tam máme kompromisní návrh a spíš eh, bychom to měli mm, na to měli nahlížet tak, aby to nebylo tak eh, negativní. Dále pozměvací návrh eh, kolegyně Tykau 21, 38, 39. To nejsou ovšem žádná rozhodnutí, která by měla co dočinění s naším výborem pro dopravu. Jedná se o partnery pro spolupráci, jedná se o delegované právní akty pro komisi, potom eh, vyloučení třetích států, které již byly příznivě zohledněny. Toto všechno jsou oblasti, které spadají do příslušných výborů, například eh, do výboru REGI v tomto případě. A mohli bychom teda hlasovat také proti tomu. Co se týče ovšem třicítky, tak eh, eh, kolegu jsem viděl nedávno v plénu, potom pozměňovací návrh 12. To jsou další pozměňovací návrhy. Eh, zohlednili jsme všechny, které by mohly z našeho hlediska v rámci naší kompetence také zprávu vylepšit. Proto jsme se k tomu takto vyjádřili. For... Děkuji pěkně. Pane Brbrne, jste připraven vystoupit za vaši skupinu? Já nejsem stínovým zpravodajem za svoji skupinu. Problém, pane předsedo, spočívá v tom, nechci kritizovat ostatní kolegy, ale pokud tady není jeden z hlavních eh, jazyků tlumočený, tak je to spíše taková akademická záležitost. Neprobíhá tady skutečná debata. Thanks, thanks, Ruth. Děkuji. Pan Kramer? Já se dosti divím, že jsem nebyl vyzván předtím o slovo, protože bylo řečeno, že podle toho, jak jsou silné frakce, tak eh, by měli se dostat ke slovu. Eh, tom jsme čtyři, takže bych rád eh, se dříve dostal ke slovu. Nejdříve děkuji zpravodaji za spolupráci, za předlohu a také za celou práci, protože jsme dosáhli hodně u našeho pozměňovacího návrhu já jsem eh, zpravodajem pro eh, fond soudržnosti a všechno jsme prostě porovnávali. A v této zprávě to zní trochu technicky, ale chtěli jsme mít jednu úroveň. Eh, hlavním úkolem naší zprávy bylo to, že budeme hovořit nejenom o dopravě, ale o dvou hlavních bodech, a to je přeshraniční doprava, protože už 20-30 let hovoříme o evropské síti, ale když se na to přesně podíváme, tak právě ty nedostatky nedostatky jsou na hranicích. A je to pochopitelné, protože samozřejmě ty hraniční e, úseky nejsou v zájmu státu, ale v zájmu evropském. E, měl by to být, e, měla by to být udržitelná a ekologická doprava. A toto jsou naše hlavní dva body a ty, z toho vyplývají ty pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Co se týče toho kompromisu, ano, zde jsme opravdu dobře spolupracovali. Samozřejmě se chceme soustředit na železniční dopravu, ale tam, kde je to možné. Jinak musíme hledat jiné možnosti. A také je to jasné, eh, říční doprava hraje velkou roli a to jsme převzali. A také v tomto kompromisu je to vyjádřeno. To ukazuje, že je dobré sloučit nebo je možné sloučit různé názory a můžeme pracovat na kompromisech a to vede potom k tomu společnému návrhu. Monsieur Pirker, désire Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl rovněž srdečně poděkovat panu zpravodaji, panu Kohlíčkovi, protože on eh, ve svém stanovisku zmiňuje jednu věc, která eh, celkovému legislativnímu balíčku chyběla, a totiž to je cestovní ruch, turismus jako hospodářské odvětví, které je rovněž třeba podpořit. V této oblasti již existuje kooperace a pokud ji ještě posílíme, tak eh, to bude dobré zejména pro rozvoj příhraničních regionů. Jde o Udržitelný turismus eh, to tedy znamená, eh, že se budou činit opatrné investice, neexcesivní investice. Nechceme mít excesivní turismus, který eh, již na některých místech Evropské unie stroskotal. A proto je tam taková ta formulace. Já jsem velice rád, že byl zvolen tento přístup, že tedy se turismus tam dostal jako hospodářské obětví, které je způsobilé pro podporu. Je to v kompromisech 1, 2 a 3, ty podpoříme. A e, já bych e, si přál, aby co možná nejvíce kolegů podpořilo tyto, tyto kompromisy, tak abychom měli dobrou většinu při hlasování. Děkuji. Děkuji pěkně. Pan Melis, paní Melis z komise. Yes. Thank you very much. Eh, and eh, we have been... Děkuji mnohokrát. My jsme se věnovali těm pozměňovacím návrhům a pokud jde o přezraniční dopravní spojení, což bylo návrhem několika poslanců, tak jsme rovněž toho názoru, že dostupnost je jedním z největších úkolů, kterým se musíme věnovat. Rovněž ERDF nařízení obsahuje priority pro investice do dopravy a to je také významné z hlediska evropské územní spolupráce a musíme to mít na paměti. Pokud jde o turistický ruch, což je rovněž přednesené téma, tak domníváme se, že to není samoučelný cíl. Nicméně je možné se mu věnovat v rámci Evropské územní spolupráce. Akce pro podporu turistického ruchu by měly vycházet vstříc prioritám v oblasti růstu a zaměstnanosti v rámci strategie Evropa 2020. Ačkoliv turistický ruch není jako takový zmíněn v návrhu nařízení, je přesto možné se i této oblasti věnovat. Mohou totiž být podpořeny malé a střední podniky, Může zde být rovněž poskytnuta podpora dalším eh, tematickým prioritním okruhům. Takže ačkoliv eh, tento turistický ruch není přímo zmíněn v tomto návrhu, tak bychom se na něj mohli dívat jako na prvek, který eh, je v souladu se strategií Evropa 2020. Děkuji pěkně, pane Kohlíčku, prosím o závěrečné slovo. Já bych to schrnul tím, že můžeme sednout na koně a k hlasování není žádný problém a navíc kůň je ekologicky velice příznivý dopravní prostředek a tato zpráva, tak jak jsem to slyšel od vás, ekologicky příznivý rozvoj zejména přeshraniční dopravy a rozvoj turistiky podporuje. Děkuji vám za vaše připomínky a spolupráci a těším se na zítřejší hlasování. Thank you very much. Děkuji velice. Zítra dopoledne budeme hlasovat eh, ve výboru pro dopravu. Navrhuji nyní, abychom si udělali kratičkou přestávku. Máme také trochu náskok. Pojďme se opět sejít ve tři čtvrtě na deset, 9.45, takže 15-20 minut přestávka. A poté se budeme, poté budeme moci poslouchat i anglické tlumočení. Thank you. Dámy a pánové, myslím si, že bychom mohli opět začít s naší prací. Připomínám, že zde eh, končíme v 11 hodin, protože v 11 hodin budeme mít společnou schůzi výborů. Bude to společně s výborem IMKO. A bude to v sále PHS 1A002. A nyní se dostáváme ke zprávě o strategie politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantiku a dávám slovo paní navrhovatelce, paní Tykau, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a mulțumi tuturor raportorilor uh, din umbră pentru buna... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat uh, všem, kteří se podíleli na vypracování mého stanoviska, zejména stínovým zpravodajům uh, za to, že velice dobře se mnou spolupracovali. Myslím si, že v zásadě s návrhem žádné problémy nejsou. Máme 30 pozměňovacích návrhů a dokázali jsme se schopnout asi na pěti kompromisech. A v rámci těchto pěti kompromisů jsme se snažili opravdu zohlednit postoje všech kolegů. tak se nám podařilo konzolidovat naše stanovisko. Eh, zejména jsme se soustředili na eh, velmi odle, na odlehlé oblasti, okrajové oblasti a zlepšení jejich dostupnosti. Hovoří se tam a rovněž o letecké dopravě, ale také o dopravě pozemní, zejména z železniční. Hovoří se tam o mobilitě a mimo jiné i o intermodalitě. Myslím si, že pomocí našich pozměňovacích návrhů můžeme stanovisko eh, značně vylepšit. Já bych to takto poněchala a jsem zvědavá na vaše podněty. Pan Tejšer za EPP. Pane předsedo, budu hovořit anglicky. Předseda, mám pocit, že anglické tlumočení opět máme. Anglické slomočení sice máme, ale nemáme tlumočení z portugalštiny. To možná ještě na cestě, možná dorazí tlumočníci z portugalštiny, nevím. jak uvedla paní zpravodajka, tak spolupráce na této zprávě byla velice jednoduchá, snadná. Máme kompromisní pozměňovací návrhy a myslím si, že jsme dosáhli eh, dobrého koncenzu a naše odvedená práce přispěla ke zlepšení tohoto dokumentu. Tato zpráva a související strategie vyústí ve vytvoření makroregionu Atlantik. Dojde k zahnutí tohoto celého prostoru. Myslím si, že bychom se měli soustředit eh, na rozvoj takzvané modré ekonomiky, ekonomiky moře. Měli bychom podporovat využívání obnovitelných energetických zdrojů, podporovat trvale udržitelný turistický ruch a zkoumat možnosti rozvoje biodiverzity. To jsou hlavní faktory, na něž bychom se měli soustředit. Jsou to rovněž témata, která bychom měli projednat na Atlantském fóru, které se uskuteční v letošním roce. Tato opatření a tyto akce směřují s stejně jako Evropská strategie 2020 ke stejnému cíli. A jdou ruku v ruce s dalšími nástroji, které integrují námořní politiku. Dovolte, abych ještě jednou upozornil na nejvzdálenější regiony a na úlohu, kterou mohou sehrávat v rámci této strategie. Vzpomínám si, že Pardon, chtěl bych připomenout, že v současné době je Evropská unie největší námořní oblastí, protože 15 z 25 eh, tisíc eh, na eh, čtverečních kilometrů pobřežních oblastí je právě v těch nejvzdálenějších regionech. Takže bychom měli profitovat z právě Eh, z těchto nejvzdálnějších regionů, protože jsou to právě oblasti, jejichž ekonomiku je potřeba rozvíjet a podpořit, a to efektivnějším způsobem. A my k tomu musíme přispět. Dovolte, abych vás upozornil na ústní pozměňovací návrh číslo 15. Tento ústní pozměňovací návrh vyzývá k podpoření trvale udržitelných námořních dálnic. Smyslem je nezvyšovat náklady na dopravu. Dovolte, abych na závěr uvedl, že tento atlantský region a úloha, kterou bude sehrávat v budoucnosti, je oblastí, která si zaslouží eh, naší podporu a chtěl bych vás eh, vyzvat k podpoře tohoto návrhu. Děkuji panu Tejšerovi a nyní za ALDE paní Bilbao. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la señora Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat Eh, kolegyně za veškerá úsilí eh, projevená ohledně pozměňovacích návrhů. V podstatě k tomu je jenom málo co dodat. Eh, těmito pozměňovacími návrhy posilujeme strategii pro oblast Atlantiku. Jsme přesvědčeni, že toto, tato oblast by měla být rozšířena. Veškeré regiony které mají příslušnou kompetenci, by měly být zapojeny. Naše pozměňovací návrhy jsou zaměřeny především na intermodality, na železniční dopravu, na letiště a také na eh, mořské dálnice. Jedna věc je velmi důležitá a to je koordinace a kooperace eh, v přeshraniční oblasti, abychom také mohli pokud možno efektivně e, docílit e, svých e, záměrů. Oblasti v odlehlé oblasti potom veškeré pozměňovací návrhy, které se jich týkají, tak je důležité, aby byla úloha těchto odlehlých oblastí uznána. Co jsme těmi pozměňovacími návrhy chtěli dosáhnout? Chtěme, chceme posílit roli Eh, obnovitelných zdrojů energie. Je třeba na to neustále připomínat. Je třeba říci, že Atlantik eh, Toto moře musí být eh, také ekologicky využíváno. A může to vést k tvorbě nových pracovních míst. Ehm, proto jsme předložili pozměňovací návrh číslo 7, kde se odkazuje na eh, oblast Gibraltaru, ale budeme hlasovat proti tomu, protože této otázka by neměla být součástí této zprávy. Také vysvětlivky, které jsou zde uvedeny, nepokládáme za přiměřené s ohledem eh, na politickou otázku, která musí být vyřešena, a to v jiném grémiu. Na to jsem chtěla upozornit. A ještě jednou bych chtěla poděkovat za podporu eh, paní Cikao a také za předložené kompromisní návrhy. Děkuji paní Bilbao, nyní za zelené pan Taylor. Thanks very much, uh, chair. Děkuji velice, pane předsedo, a také děkuji paní Tikao za její zprávu. Zelení samozřejmě s, valnou, s velkou částí této zprávy souhlasí. Dovolte, abych se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu 13, který je věnován odstavci 5. Domníváme se, že zde jde o zvýšení efektivity pobřežní plav. plav kromě tedy zvětšení eh, jejího objemu a konkurenceschopnosti. Proto bychom rádi doporučili, abychom zde do tohoto odstavce doplnili slůvko efektivita. Pozměňovací návrh 5, který je věnován odstavci 2, je věnován eh, vysokorychlostním železničním tratí v souvislosti s přezraniční spoluprací. a my bychom tam chtěli dát pouze železniční trati. Ačkoliv e, je zde prostor pro vysokorychlostní železniční trati, tak e, by to nemělo být akcentováno. Pozměňovací návrh e, dvě podporujeme, stejně jako ostatní. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, pane Taylore. A pan Kohlíček zagoje. Pane předsedo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eh, Madame Tikau zpracovala tu zprávu velmi zajímavě. Pro mě ze střední Evropy je to mm, opravdu něco exotického, ale chtěl bych upozornit na eh, to, že tato zpráva má hodně společného s tou zprávou minut předchozí, kterou jsme projednávali tady u meziregionální spolupráce. Také v této zprávě jde o propojení regionů a také v této zprávě jde o ekologicky výhodné řešení. To tady zobrazují některé ty pozměňovací návrhy a myslím si, že je dobré, když v některých dalších pozměňovacích návrzích je zdůrazněna nutnost na těch námořních dálnicích, aby byly jasné technické požadavky na jednotné vybavení těch plavidel, která se tam budou pohybovat. Protože to, je, to vyplývá i z námořního balíčku, který jsme v minulém eh, volebním období tady probírali a který má zajistit bezpečnost té dopravy. Multimodalita, všimněte si, i tady je multimodalita zdůrazněna, čili nejen na souši, ale i na moři. Tady musí být připraveno všechno pro to, aby různé druhy, různé mody dopravy spolu dobře souvisely. Docela chápu poznámku pana Tejora, protože vysokorychlostní železnice například nevyřeší jako jediný prostředek spojení Severního Irska s Irskou republikou. Eh, podobně je to u spojení mezi Portugalskem a Španělskem. A myslím si, že eh, takových věcí třeba v Beneluxu najdeme spoustu, kde jsou to normální propojení Eh, těch komunikací už na úrovni, o které jsme hovořili u té minulé zprávy. To znamená místní propojení komunikací, které nám usnadní tu teritoriální kooperaci. A tady je to v trošičku jiném pohledu. Takže děkuji. Je to velmi zajímavé, jak v různých zprávách máme stejné pohledy na věci, které se musí řešit v různých oblastech Evropské unie. Merci, monsieur Kojček. <coughs> Děkuji panu Kohlíčkovi. Děkuji také za tuto zprávu. Je skvělé, že tuto zprávu máme. Jak se bylo dobře podotknuto, Atlantik je oknem do světa, ale zároveň je to také hranicí. Udělali jsme mnohé pro pohraniční oblasti na východě a na Atlantik se tak trochu zapomínalo. Znamená to tedy, že země, které tam sousedí, nebyly příliš zvýhodněny. Je dobré, že máme tuto zprávu a že nám jde o lepší konzolidaci politik, které se věnují tomuto prostoru, stejně tak, jak to máme v případě Baltského regionu. Prosím, komise, jak se chcete vyjádřit, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My jsme navíc spokojeni s obsahem zprávy i s pozměňovacími návrhy. Doufáme, že se zde také budou obrážet eh, návrhy pardon, že na tom atlantickém fóru se eh, budou obrážet i eh, myšlenky a náměty z této zprávy. Děkuji pěkně. A požádal bych eh, nyní paní zpravodajku závěrečné slovo. Děkuji pěkně za všechna vyjádření a především za vyjádření pana Tyšery. Byla tady řada pozměňovacích návrhů, které se věnují mimo jiné také potenciálu odlehlých oblastí. Pokud jde o pozměňovací návrh 15, tak zde bych ráda poděkovala paní eh, Paní kolegyni eh, za vyjádření k tomu původně předloženému eh, pozměňovacího návrhu. Eh, podpora ekologických plavidel je nepochybně eh, myšlenka, která si zaslouží pozornost. Pokud jde o efektivitu, tak samozřejmě jde o to, abychom nezvyšovali náklady námořní dopravy. Pokud jde o příspěvek pana Taylora, tak bych ráda uvedla, že v tom kompromisním pozměňovacím návrhu je obsažen ten výraz efektivita, v originále tedy efficiency. A je evidentně velice důležité, aby se efektivita námořní dopravy zvyšovala a nejenom s ohledem na její objem. Pokud je o pozměňovací návrh číslo 5, tak zde se hovoří o vysokorychlostních železnicích, železnicích. Jeden eh, z pozměňovacích návrhů obsahuje obecnou poznámku o železničních tratích. My jsme zmínili ty vysokorychlostní železnice, protože chceme podporovat eh, také turistický ruch a pro ně je právě rozvoj vysokorychlostních železničních tratí důležitý. Pokud jde o poznámku pana Koholíčka, tak souhlasím s tím, že je nutné podporovat eh, územní spolupráci a nemůžeme tady zdůrazňovat pouze námořní dopravu, ale i železniční. A mimo jiné také regionální a místní dopravu. I veřejnou dopravu. A z tohoto pohledu je používání různých druhů dopravy, čili intermodalita, e, nezbytná. A je to rovněž uvedeno v e, příslušných pozměňovacích návrzích. Tolik z mé strany a na závěr bych také ráda poděkovala zástupcům komise, a to za jejich spolupráci. Dovolte, abych vám také sdělila, že ehm, je před námi řada akcí, které souvisejí s prováděním této strategie. Rádi bychom viděli, že se rozvíjejí eh, mezinárodní vztahy s našimi transatlantskými hm, přáteli. Děkuji. 23. Eh, června se bude hlasovat a na plenárce to bude eh, v říjnu tohoto roku. Takže tím jsme skončili tento blok a sejdeme se v místnosti je PHS A002 na společné schůzi s výborem IMCO, a to v 11 hodin. Do této místnosti se vrátíme dnes odpoledne ve 3 hodiny a budeme se věnovat druhému čtení přepracovaného znění nařízení o železnicích. Děkuji.